Vážení kolegové, mm, pokračují práce ve výboru pro dopravu. Já jsem vám chtěla říct, že na poslední schůzi TRAN jsem oznámila přijetí čtyř um, stanovisek k prvním čtení z rad, od rady. Jedná se o tři. První balíček mobility, návrh eh, k elektronickým informacím o dopravě zboží. K všech těchto věcech bylo dosaženo neformální sociální dohody v prosinci 2019 a pozitivní hlasování proběhlo ve výboru TRAN v lednu 2020. Dnes zahajujeme druhé čtení k tomuto tématu kde budou eh, doporučení pro druhé čtení a začneme následujícím způsobem. Vzhledem k tomu, že nemůžeme přetáhnout dvě hodiny a já chci respektovat eh, tuto dobu kvůli eh, tlumočníkům, kterým ještě jednou děkuji za práci, kterou odvádějí. Já chci dát slovo eh, všem zpravodajům a mm, nejprve tedy eh, a pak stínovým zpravodajům otevřu debatu k celému balečku v eh, těm, kteří jsou na seznamu a podle frakcí v, v rámci časových limitů. Začneme první zpravodajkou, eh, paní Konečnou. Paní Konečná, slyšíte mě? Hezký den všem. I will speak Czech, if it's possible. Great. Uh, krásné, krásné odpoledne, kolegové. Uh, jsem moc ráda, že se dostalo na tento bod protože směrnice o vysílání řidičů je součástí prvního silničního balíčku, jak všichni víte. A zprávu jsme obdrželi, velmi podrobnou zprávu jsme všichni obdrželi od sekretariátu výboru TRAN a doufám, že jsme měli čas se na ní podívat a že tedy budeme uh, konkrétnější. Uh, v tomto balíčku je určitě klíčová ta sociální část, která je obsažená ve třetích hlavních zprávách to znamená, jak v postingu, tak v době jízdy a odpočinku a v kabotáži. A chtěla bych říct, že asi mi to potvrdí i mý spoluspravodajové, ale všechno je to vlastně provázáno a vše na sebe v těch třech eh, v těch třech částech navazuje velmi intenzivně. To znamená, musíme si být jistí, že na závěr projdou společně eh, Evropským parlamentem, protože nemělo by smysl přijímat pouze jednu část toho balíčku, nemělo by to vůbec žádný efekt. Tento balíček se začal projednávat už v roce 2017 a myslím za mě, říkám, že je nejvyšší čas se posunout dál, uzavřít ho a věnovat se prostě dalším věcem, protože všichni víme a pamatujeme si, eh, že to nebylo vůbec jednoduché po celou dobu toho vyjednávání a prošli jsme různě složitými procesy. A musím přiznat, že třeba já jsem se s některými z nich setkala poprvé a zvláště v mojí zprávě o vysílání řidičů, která je takzvanou lex specialis k eh, Mother Directive, eh, zprávě o vysílání pracovníků, eh, kde jsme sdíleli navíc kompetence se spravodajem nebo se výborem pro zaměstnanost EMPL. Myslím za mě, že se podařilo vyjednat velmi dobrý kompromis s komisí a finským předsednictvím rady a chtěla bych poděkovat všem za velmi konstruktivní vyjednávání, které se několikrát protáhla do pozdních nočních hodin. Uvedu jen několik bodů, které se podařilo dosáhnout. Ten první, a, a který uvádím, je podle mě velmi, velmi důležitý a jsou to operátoři ze třetích zemí, protože tomuto tématu jsem se od začátku věnovala velmi intenzivně a konzultovala jsem ho se všemi stínovými zpravodaji, kterým tímto moc děkuju za jejich poznatky a návrhy. Rada s tím návrhem nakonec souhlasila, je to úplně nový text, který jsme tam přidali eh, ohledně operátorů ze třetích zemí, kteří nemohou mít eh, lepší podmínky podnikání na území Evropské unie než unijní dopravci. Pak se eh, další bod je administrativní požadavky na vysílání, kontrolu a vymáhání, kdy dopravci budou muset používat ten informační systém IMI, to znamená International Market Information, pro zasílání deklarací o vysílání řidičů do zahraničí. Eh, do tohoto systému potom bude možné vkládat i další potřebné dokumenty, jako výplatní pásky řidičů, a eh, tento systém bude sloužit k následné kontrole a vymáhání. Rada také souhlasila Eh, s našimi požadavky ohledně pokud pro dopravce za porušení podmínek vysílání, proto návrh eh, Evropského parlamentu, který, ze kterým souhlasila. Eh, podařilo se nám tam dostat také transparentnost pracovních podmínek. Opět rada souhlasila s naším návrhem Evropského parlamentu ohledně sdílení pracovních podmínek řidičů mezi členskými státy a e, revidované donucovací normy pro sociální legislativu, kdy jsme e, přiměli komisi společně e, udělat... Veuillez conclure, Madame Konečka, s'il vous plaît. A já už budu končit tedy, takže těch věcí, které se prosadilo z té naší strany Evropského parlamentu a moc děkuji všem svým stínovým zpravodajům, bylo opravdu hodně a myslím si, že nejsme eh, v tuhle chvíli schopni udělat nic lepšího, protože ty naše vize jsou v tom opravdu hodně, hodně začleněny a já bych vás jen poprosila o to, abychom to dotáhli do konce co nejdřív a abychom šli dál. Takže díky moc novým zpravodajům především, díky moc vám všem, kteří jste se na tom podíleli, našemu sekretariátu a myslím, že máme v ruce hodně dobrého na to, abychom se mohli posunout. Merci beaucoup, madame. Děkuji, paní Konečná. Paní Deli, máte slovo na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče tedy vysílání eh, pracovníků, jak víte, tak EPP bylo rozděleno ve všech fázích eh, jednání a co mně přijde tedy nešťastné, Eh, je, že eh, třetina členských zemí EU hlasovala proti. A nicméně to pokračuje. Eh, jednání byla skutečně obtížná. Já musím říci, že chápu, že zpravodajka dělala, co mohla za daných okolností Eh, ale zbývají tady dvě hlavní, dva hlavní problémy a to je, že eh, další aktivity řidičů budou povoleny jenom během bilaterálních operací, což není příliš v souladu se zeleným dílem, který máme teď v textu. A pak eh, to, že třetí země, ano, zpravodaj zdůraznila, že parlament chtěl lepší text v této věci a my jsme skutečně prosazovali to během dialogu, jak to šlo. Nicméně konečný výsledek je trošku smíšený. Eh, může, vzhledem k vágnosti toho textu, mohou nastat situace, že třetí země budou ve výhodě i mm, vůči řidičům z EU. Takže jsou tady určité problémy a uvidíme tedy, co to přinese v výboru a pak v plénu. Děkuji, pan Vitanov. Jste e, na příjmu? Prosím, zmačkněte tlačítko, mikro. Dobrý den. Slyšíte mě? Ne, příliš. No, no. Neslyšíme.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 we need more than ever unity and um, solidarity. But not just empty words, but with content. We need real deeds. We all know the legislation, this legislation, as properly mentioned by Mr. Dali, is divided. Tak víme, jak říkal pan Dali, že ta legislativa nás eh, rozděluje. Tlumočníci se omlouvají, ale spojení je nesmírně špatné, vůbec neslyšíme. Jde o další rozdělení mezi západ a východ Evropy. Myslím si, že teď není čas na politické hry. A spojení vypadlo. Monsieur Vitanov, on vous entend plus. My vás, pane Vitanov, už neslyšíme vůbec. E, to spojení je velmi špatné. Máme problém. Prosím, další řečník. Je mi líto. Paní Bilbao, jste tam? Sí, Allez-y, bonjour, madame Bilbao. No, dobré odpoledne. Dobré odpoledne všem, děkuji paní předsedkyně. Tak nejprve bych chtěla eh, poděkovat paní Konečné za veškerou práci, kterou odvedla, eh, všem asistentům a sekretariátu eh, kteří spolupracovali na, na tomto úsilí a také děkuji tlumočníkům, kteří pracují v těchto dnech. Já bych chtěla také poděkovat veškerému dopravnímu sektoru za tu podporu, kterou nám poskytuje v těchto dnech, kdy zažíváme krizi COVID-19 a kdy nám umožňují dostávat se k produktům denní potřeby, které nesmírně potřebujeme a spojení opět vypadlo. Už tři roky jsme pracovali na tomto balíčku mobility a potřebujeme příští měsíce, protože ta krize, kterou zažíváme a ta ekonomická krize, která ještě přijde, to jsou dva pádné důvody, proč tento balíček schválit. Evropský sektor je nesmírně konkurenceschopný a teď je ohrožený. Funguje během tohoto období. Je třeba, aby to byl sektor udržitelný a ekologicky, e, ekologicky udržitelný a e, sociální sdělení. Během těchto eh, měsíců nás vyzývají pracovníci z dopravy, abychom schválili tento balíček. Potřebujeme eh, opatření na zlepšení pracovních podmínek řidičů a zatraktivnění sektoru a harmonizace evropských norem, abychom zajistili eh, konkurenceschopnost a bojovali proti sociálnímu dumpingu. Abychom zvýšili transparentnost a zavedli administrativní spolupráci mezi členskými státy. Je potřeba, abychom schválili celý balíček balíček mobility, pokud se chceme posunout dál. A já doufám, že se nám to podaří a že budeme moci eh, počítat s touto nutnou legislativou už v příštích měsících. Děkuji všem. Velice rychle chci poděkovat paní eh, Konečné za její práci. Také nebudu mluvit dlouho, protože toto téma eh, řešíme už dva půl roku, takže já znám Mm, tuto tematiku velmi dobře. Eh, k tomu vysílání zelené, my jsme od začátku, eh, my jsme měli problém s tím, proč. Proč mm, pro mě je nepřijatelné, aby šoféři, řidiči neměli stejné pracovní podmínky jako v ostatních sektorech, eh, protože vlastně nejsou v té směrnici o vysílání pracovníků obecně tam výjimka. Podle mě eh, problematika je do jaké míry eh, dávat do konkurence ty jednotlivé sektory. Abyste řekli, že eh, ta, tato práce je náročná, a, ale musí být více chráněna. A proto je třeba připomenout, že řidiči nesmí eh, mít eh, eh, nesmí být prostě zaměstnanci nové kategorie. A já chci říci, mm, bez ohledu na to, Eh, jak eh, to dopadne, tak je třeba všem těmto řidičům poděkovat během této krize koronavirové, eh, že nám umožňují převážet potraviny, lékařský materiál a tak mám na mysli námořní i silniční dopravu. Takže to jsem chtěla říct já za sebe. Pane Zlotovsky, jste tady? Máte slovo, prosím, na dvě minuty. Pani Spodňanku, že já uznaje mě tylko ten... Děkuji. Užel eh, zvuk je velmi špatný. Máme mm, celý balíček, který je velmi eh, přínosný pro celý sektor dopravy v EU, ať je to na eh, ve střední Evropě, západní nebo v periferii, všichni ehm, nesou náklady na dopravu eh, v celé EU. Ve světle krize, s kterou spustil COVID-19, tak budeme muset posilovat dopravní sektor. Musíme být opatrní, abychom nezaváděli příliš mnoho omezení. protože musíme zajistit hladké fungování dodavatelských řetězců. Jsme slyšeli, že v některých zemích bychom měli umožnit větší kabotáž, než tomu bylo to posud. Reakce v jiných členských zemích je ale jiná. Buď bychom měli říct si ne, kabotáž, na kabotáž. Teď eh, při druhém čtení já se pokusím přesvědčit Eh, členy výboru TRAN, aby změnili některé části toho balíčku a budu předkládat nutné pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Nyní přejdeme k druhému textu. A možná pan Vitanov je opět mezi námi. Tak prosím, zmačkněte svoje tlačítko. Speak, prosím. Máte jednu minutu. My jsme neslyšeli dobře. Teď mě slyšíte? Já jsem chtěl doplnit jenom několik věcí, protože co teď firmy potřebují, je nejenom finanční podpora, ale musí zlepšit o obchodní podmínky příležitosti rovný přístup ke společnému trhu. Po skončení této krize budeme muset jenom otevřít hranice, ale odstranit bariéry a nadměrnou regulaci. V této legislativě eh, budou bez ti, kteří teď riskují, abychom měli jídlo na stole po skončení krize, budou nezaměstnaní. Pak budou bez práce tito lidé. Takže prosím, nechte to otevřené, umožněte oživení. Nedělte a neoslabujte Evropu. Děkuji. Děkuji vám, pane Vitanov. Přejdeme teď eh, k druhé zprávě a to se týká minimálních požadavků eh, kontroly eh, specifická pravidla paní Virkunen. Dám vám slovo na tři minuty. Já jsem tady a chci poděkovat zpravodajům, stínovým zpravodajům, sekretariátu, asistentům, kteří s náma pracovali jako zpravodajka eh, na řízení o eh, době eh, řízení, o době odpočinku, tak výsledky prvního čtení bez pozměňovacích návrhů Víme, že ta jednání byla velmi náročná vzhledem ke složitosti celého balíčku a různosti zájmů, které, jich, které byly dotčeny. Teď se nám konečně podařilo dosáhnout kompromisu. Kompromis je mm, peč, opatrně vyvážený mezi různými aspekty dopravy, bezpečnosti, pracovních podmínek, fungování vnitřního trhu, rovných podmínek pro eh, dopravce kontrolou platňování pravidel. Eh, eh, je te, co se týče doby odpočinku a je dobrý kompromis, se týče bezpečnosti i práv řidičů, ale také to má flexibilitu pro dopravce a e, dopravní firmy. E, chci zmínit šest klíčových bodů tohoto nařízení. Klíčové body jsou následující. Jednak organizace mm, doby odpočinku během týdne, tam možnost řidičů dvou konsekutivních odpočinků v, k, při mezinárodní dálkové dopravě. Je to ale výjimka která je omezená pouze na mezinárodní dopravu. Za druhé, v společnosti musí organizovat práci tak, aby řidiči mohli se vrátit od operačního centra, kde jsou, kde bydlí, každé čtyři konsekutivní týdny. A nebo každé tři týdny, pokud eh, řidič využívá výjimky dvou konsekutivních doby odpočinku. Řidiči mají možnost si vybrat, kde stráví svoji eh, dobu odpočinku. Pak je tady zákaz spánku v kabině, eh, tady zákaz eh, pravidelného týdenního mm, odpočinku, aby se zlepšily podmínky práce řidičů. Dále bezpečná parkovací místa. Komise vytvoří standardizační podpusy, postupy v rámci sekundární legislativy. Dále lehká užitková vozidla na více než dvě a půl tuny. E, tady do e, tohoto nařízení. To zajišťuje bezpečnost a spravedlivou konkurenci. Šestý bod jsou um, smart tachografy, tady jsou reálné, ale ambiciozní. Um, časové harmonogramy, které umožní kontrolu pravidel. Tato dohoda uh, řeší nedostatky ve stávající legislativě a vyjasňuje tento sektor. Dobře fungující Silniční doprava je jedna z klíčových do, eh, bodů. A proto vás všechny vyzývám, abyste podpořila tuto dohodu. Děkuji, paní Virkunen. Nyní dám slovo vaší eh, mm, kolegyni, paní Vertax. Oui, alors appuyez sur votre bouton. Voilà. La parole est à vous pour deux minutes. Oui. Euh, merci. Uh, thank you and thank Děkuji vám moc krát. Děkuji zpravodajům, zejména eh, Haně Virkunen a předsedkyni Karim Nedeli, eh, které tvrdě pracovali na balíčku mobility, eh, který byl zrevidován v prosinci loňského roku. Není nicméně dokonalý, je to kompromis. Je to politický kompromis a proto je nesmírně vyvážený. A pro nás SD je důležité, aby eh, už řidiči nemuseli trávit dobu odpočinku spánkem v kabině vozidla. To je něco, čeho jsme dosáhli a na co jsme velice hrdí. Nicméně pracovní podmínky se zlepšily i jinak celkově a to zavedením inteligentních tachografů, eh, kterými teď můžeme vymáhat dodržování pracovních podmínek. Takže to je velké zlepšení, možná to není dokonalé, ale je to obrovské zlepšení pro zhruba 5 milionů řidičů v Evropské unii. A proto jsem nesmírně ráda, že Rada přijala balíček tak, jak je. A chtěla bych apelovat na to, abychom ho i my přijali tak, jak je, bez, bez, bez změn. Děkuji vám. Děkuji. Paní Karolina Tegal, já jsem tentokrát udělala výjimku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 to preserve the internal market and to ensure fair competition. So I agree with Hannah, follow her recommendation and to endorse the position uh, of the Council at first reading. Thank you. Merci beaucoup. C'était bien parce que c'était en anglais. Et tout le monde a compris. <laughs> Děkuji to dobře, to všichni rozuměli, protože to bylo anglicky. Pan Kov, jste tady mezi námi? Takže prosím, zmačněte svůj Mikrofon. Slyšíte mě? Děkuji vám moc krát. Chtěl bych poděkovat zpravodajce paní Virkunen ušli jsme dlouhou cestu, než jsme se dostali až sem a během celého toho procesu naším cílem bylo zlepšit pracovní podmínky řidičů. A velice dobře jsme si uvědomovali, eh, v jakých strašných podmínkách musí řidiči, kteří vozí zboží po Evropě, fungovat. Tráví na silnicích týdny v kuse, eh, trpí únavou, která eh, přispívá k snížení bezpečnosti provozu na silnicích a to bylo třeba řešit. A potom samozřejmě nedostatek přístupu k ubytování na, pro spánek. E, takže e, nyní e, je ta verze stejná jako v trialogu. My jsme učinili změny ohledně dvoutýdenní referenční doby. Myslíme si, že ta situace nebyla uspokojivá pro řidiče samotné i pro ostatní účastníky silničního provozu. Právo vracet se domů eh, samozřejmě není eh, nic neprůstřelného. Obáváme se vzniku separátního režimu pro silniční dopravy. Nicméně jsou tu určitá pozitiva. Zákaz spánku v kabině, eh, zahrnutí lehkých užitkových vozidel a zavedení inteligentních tachografů, to vítáme. Eh, takže jsou tu pozitiva, jsou tu i negativa a myslíme si, že Krize COVID-19 nám ukázala realitu tvrdých pracovních podmínek řidičů a je velice důležité, aby jakékoliv naše rozhodnutí bylo krokem vpřed a nikoli vzad. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pan Robert Zíle, prosím na dvě minuty. Děkuji vám moc krát. Děkuji, Karimo. Já si myslím, že si musíme eh, připustit, že tahle pandemie jen tak nezmizí do příštího pololetí a my přicházíme s balíčkem, eh, do něhož patří tato zpráva paní Virkunen. Je to balíček, který mění situaci na trhu silniční dopravy, ale zároveň nevíme, eh, jak budou fungovat ta pravidla sociálního distancování a jak se změní situace na trhu a zda nevznikne úplně nová forma hospodářské soutěže. Ne, ne, nevíme, co se stane, nevíme, co bude v roce 2021-2022. Právě tak víceletý finanční rámec, který teď komise připravuje, dává možnosti na příští dva nebo tři roky a i to bude ovlivněno eh, výsledky té pandemie. Takže si myslím, že nejrozumnější rozhodnutí by bylo odložit tento balíček. Můžeme ho schválit, ale požádat komisi, aby provedla posouzení dopadu A potřebujeme 18, měsíc, potřebujeme 18 měsíců, ne, ne 18 měsíců na implementaci této legislativy, ale možná až 3 roky. Bude potřeba změnit některá pravidla. Například eh, spánek v hostelu je mnohem problematičtější než spánek v autě z hlediska přenosu nákazy. Eh, takže eh, to je jeden z mnoha příkladů, kdy nastaly změny v, v naší práci na příští roky. To jsou změny, které způsobila pandemie. A takže kolegové, prosím, možná bychom neměli eh, uvádět tento balíček v platnost tak brzy, ale až po delší době a až po posouzení dopadu. Děkuji vám. Děkuji, pane. Děkuji, pane File. Paní Konečná, máte slovo na dvě minuty. Děkuji. Uh, super. Uh, děkuji. Já jenom bych dodala, uh, že děkuji moc zpravodajce, spolu zpravodajům a všem, kteří se podíleli i na textu uh, tohoto dokumentu, uh, protože to jednání nebylo jednoduché. Jde o kompromis, jde o tvrdý kompromis, ale myslím si, že nakonec jsme ta, se tam podařilo prosadit především pozici Evropského parlamentu Nesouhlasím s kolegy, kteří chtějí něco odkládat, protože my vůbec netušíme, co bude v roce 2021, 2022, 2023, ale měli bychom dát řidičům jasná pravidla a e, v textu tohoto dokumentu jde o pravidla, které mají chránit, které mají umožnit lepší sociální podmínky a standardy, a za ty já vždy budu bojovat, to znamená za GUE NGL jasně říkám, že nesouhlasíme s jakýmkoliv odložením hlasování, a chceme, aby ten text jako takový byl schválen, přestože si uvědomujeme, že ne vše je tam dokonalé, ale prostě dokonalost nenalezneme, ale dejme řidičům a, a pracovníkům v dopravě alespoň to, co jim v tuto chvíli e, dát můžeme, protože e, možná je to minimum, ale oni na to čekají a já moc děkuji všem, kteří se na tom podílali. Merci beaucoup, madame. Děkuji paní Konečné a přejdeme k poslední zprávě. Ta se týká kabotáže a e, zpravodajem je pan Ertuk. Slyšíte mě? Ano. Dobrý den, pane Ertuk. Prosím, máte tři minuty. Děkuji. Eh, jsem rád, že vás tady všechny vidím. Je to mm, pro mě příjemné a všichni mě chybíte. Také chci poděkovat všem řidičům v celé Unii. Díky nimž eh, vládáme tuto obtížnou dobu. Teď se chci věnovat dvou nařízením, za které jsem zodpovědná. Jednak je to přístup na trh a jednak eh, takzvaná kabotáž. Hlavním cílem návrhu komise, chci připomenout, je eh, boj proti těm eh, firmám, těm, které jsou jenom poštovní schránky a začlenění těch, těch vozidel. Eh, změn, eh, úprava tě, kabotáže a zlepšení uplatňování pravidel do budoucna. Eh, to možné díky lepší kontrole, lepší spolupráci mezi členskými státy, lepší rating rizik a používání smart tachografu druhé generace. Jako Evropský parlament máme stanovisko prvního čtení a Tady chci přejít k interinstitucionálnímu jednání. Mm, mm, vyšší standardy pro zřizování eh, je jasné spojení eh, tedy sídla a provozování činnosti jako návrat vozidel každých, každých 8 týdnů, pak e, vozidla 2,5 až 3,5 tuny, které spadají pod to nařízení o přístupu na trh, e, pak tedy provoz 7 týdnů, včetně eh, období čtyř dnů. Co se týče eh, spravedlivé konkurence, tak odpovědnost těch, kdo zadávají e, dopravu a e, vyjasňujeme pravidla, e, jak zlepšit rovné podmínky v sektoru. K mým doporučením. Jak už jsem řekl, mm, pozice v prvním čtení byla trošku mm, přísnější, bylo tam jasnější opatření, ale co jsme, myslím, dojednali s radou, tak to je také možné odsouhlasit. Já chci požádat všechny kolegy, aby podpořili tento kompromis, který, eh, kterým souhlasí většina členských zemí od eh, severu po jih až od východu na západ, takže bych pod, požádal o podporu v prvním čtení. Děkuji vám. Děkuji, pane Ertuk. Ehm, samozřejmě i vy nám chybíte. Ehm, budeme pokračovat v diskusích. Dám slovo paní Lukačevské. Prosím. Vítám všech bardzo. Eh, Dobré odpoledne, všechny vítám. Já bych chtěla upozornit na jednu věc. Zhruba tři roky už pracujeme na balíčku mobility a před třemi lety byly podmínky úplně jiné než dnes. Dnes máme krizi COVID-19 a různá omezení, která kvůli ní byla přijata, což má dopad na sektor dopravy. a značné procento řidičů v, nebo operátorů v Evropě jsou malé a střední podniky a e, ty samozřejmě e, pocítili dopad restrikcí a omezení kvůli COVID-19. Takže víc než kdy dřív je potřeba e, být s nimi solidární a zaručit jim, že bude existovat vnitřní trh a že eh, se nepodřídíme zcela zájmům jednotlivých členských států. Je třeba tady uplatňovat eh, selský rozum a naslouchat obavám eh, silničního sektoru. Je tedy potřeba udělat, co je v našich silách, proto abychom nevytvářeli jen více byrokracie, ale abychom poskytli tomuto sektoru určitou podporu. Ten sektor je v problémech, a zažívá finanční potíže a je třeba, abychom se postarali o to, že legislativa, kterou nakonec přijmeme, jim pomůže. Je tam celá řada ustanovení, která jim budou moci pomoct. Chceme, aby to bylo přijato. Nechceme vytvářet pro řidiče další překážky. Jak říkám, zabýváme se tím už tři roky a já nevidím žádný důvod, proč zrovna teď, když eh, panuje sucho v některých evropských zemích eh, vlivem klimatických změn, proč zrovna teď eh, bychom měli uvalovat na řidiče takováto pravidla. Bavíme se také o vypouštění znečišťujících látek do prostředí a tak dále. To jsou tedy uh, určité bariéry. Pak jsou tam administrativní bariéry, které by mohly vést ke ztrátě spousty pracovních míst. Uh, pokud jste uh, podnikatel, samozřejmě, což je případ celé řady přepravních společností, tak byste měli mít možnost dělat svou práci, což je někdy těžké. V současné době tyto firmy krachují. A nesmíme zapomínat na to, že lidé, kteří pracují v tomto sektoru, potřebují naši podporu. Protože jsou přepravní společnosti i v Rusku nebo v Turecku, které nemusí splňovat stejné požadavky, nečelí stejným překážkám, které by je brzdily. Takže je skutečně potřeba postarat se o to, aby ta ustanovení a pravidla, která schvalujeme, byla jen tím nejlepším pro naše řidiče. Podáme tedy nutné pozměňovací návrhy a děkuji. Děkuji paní Lukaševská, paní Nategal, místo pana Gade. Prosím, slyšíme vás.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 Pane Kampo, mm, děkuji tedy, že jste mluvili anglicky, pane Kampo, ne, Samozřejmě jako eh, řada kolegů jsem řekl, že to je výsledek kompromisu, protože já například, moje země bychom si přáli ambicioznější eh, výsledek. My čelíme sociálnímu dumpingu, delokalizacím, takzvaným letterbox firmám, nezaměstnanost v Německu, ve Francii. A neslyšel jsem tolik um, poslanců z východních zemí, které by to znepokojovalo, když to se dělo uh, v naší části věta. My jsme jednotní, ne, frakce, my jsme pro výsledek v dochu kompromisu. Uh, jak jsem řekl, a to, že teď čelíme koronaviru, ehm, tedy nestrácet více času, to je další důvod. A mm, mm, ne, ne, nepřipustit nefér kom, konkurenci dalších malých středních firm. Problém je tedy snadno řešitelný. Je to výsledek je dobrý na ochranu všech pracujících i ve východních zemích, i malých středních firm. A já potvrzuji, že na moje frakce bude pro, nejenom k té zprávě, kde jsem stínovým zpravodem, ale i pro ty ostatní. Děkuji. Děkuji vám. A teď je to na mě. Já jsem také stínovou zpravodajkou. Já chci poděkovat kolegům Govi, eh, Izmailovi Ertugovi za odvedenou práci na tomto tématu. Už se na tom pracuje dva půl roku, takže to dobře známe. To dobrá dohoda, která umožňuje mm, eh, posílit eh, kontroly, kabotáž. Chce se vrátit k otázce, která se víceméně řešila, která se ale znále vrací. A to řeknu tedy klidně. To je otázka kami- kamionů. Moje e, frakce mm, um, podporuje rozhodnutí, které podporuje zúžení té vazby mezi těmi firmami a jejich e, sídlem otevřít si filiálku v jakékoliv zemi Unii. Eh, všichni ti, kdo tímto argumentují, tak hlasitě, eh, doufám, že také podpoří uh, železniční dopravu. Já na vás čekám nečekám na snížení emisí, na eh, vlaků, na eh, eh, snižování emisí v námořní dopravě. Všichni ti ekologi, kteří vlastně nejsou ekologi. Pane Zlatovský, máte slovo na dvě minuty. Děkuji vám moc krát. Ani tentokrát nejsem příliš spokojený s návrhem. Pokud se budeme bavit taky o zeleném dílu, tak je potřeba si uvědomit, že samozřejmě musíme povolit řidičům, aby se vraceli do sídla své firmy. Dámy a pánové, pracovat na tomto jsme začali v roce 2017, kdy byly podmínky úplně jiné. E, dnešní ekonomická realita e, je od tehdejší velice odlišná. A omezování kabotážních služeb znamená, že doprava v členských státech a v Evropské unii nebude efektivní. Máme tam to cooling off období, kdy nedochází k žádným aktivitám, což je v souladu s pravidly vnitřního trhu. A myslím si, že vzhledem k současné situaci musíme spíše zbořit všechny překážky pro volný vnitřní trh a usnadňovat životy eh, operátorů v dopravě, aby mohli fungovat a vykonávat činnost. jsou dopravci, kteří hm, teď nevýjdou z penězi v důsledku pandemické krize. Každopádně já budu podávat pozměňovací návrhy, hm, protože když se podíváte na to, jak je ten text momentálně strukturovaný, tak není přijatelný ani z logického úhlu pohledu. Děkuji. Pokračujeme, paní Konečná. Madame Konečka, appuyez sur le bouton. Konečná. Great. Uh, so, uh, uh, podpořit to, uh, co říkal pan zpravodaj Ertuk, zdravím ho tímto do Německa a poděkovat mu, protože já si nemyslím, že pravidla vnitřního trhu by měla být nadřazena sociální ochraně našich pracovníků a řidičů v dopravě. Já jsem moc ráda, že v tomto dokumentu máme jak konečné zničení těch letterboxů, které eh, byly prostě obrovským útokem na všechny práva sociální, pracovní eh, zaměstnanců, protože ty firmy neexistovaly, my jsme je nebyli schopni dohledat, byly zřizovány pouze, aby eh, vlastně tavili peníze ale vůbec to nebylo o tom, že by byly dohledatelné ve chvíli, kdy jsme po nich chtěli zodpovědnost. Stejně tak eh, jsem moc ráda, že jsme v tomto dokumentu omezili kabotáž a stejně tak musím říct, že jsem moc ráda, že se nám tam podařilo prosadit eh, eh, do malých, lehkých, užitkových vozidel, do toho takzvaného LCV tachografy, protože to může být další obrovský problém, Eh, řidiči těchto vozidel, eh, pokud nebudou mít tachografy, tak se může stát, že se nám v podstatě přesune ten problém s sociálními právy právě na odpočinek z těch eh, těžkých vozidel na ty lehké. A jsem moc ráda, že se nám tomuto podařilo zamezit. Takže za GUE NGL můžu říct, opět jedná se o kompromis, určitě ne vše je v něm růžové, ale z druhé strany podle nás se podařilo vyjednat především ochranu práv eh, sociálních a pracovních pro zaměstnance, pro řidiče. A já nikdy nebudu preferovat eh, pravidla trhu nad právy zaměstnanců a řidičů jako takovými. Merci beaucoup, Madame Konečka. Děkuji, paní Konečná. A teď e, slovo jednotlivým řečníkům na minutu a půl. Monsieur Nabokov. Vous... Pan Nabokov. Allez-y. Yes, I'm ready to take the floor. Uh, thank you very much. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Už tu zaznělo mnoho a už toho bylo hodně vykonáno ohledně balíčku mobility. Já nechci všechno opakovat. Já jsem velice rád, že pocházím z rodiny řidičů a horníků, takže posouzení dopadu a e, analýzy nejsou jediný zdroj mých informací o tom, jak celý tenhle sektor e, funguje. Já vám uvedu jenom tři fakta a udělejte si svůj názor sami. Oznámili jsme zelený díl, který má stát miliardy euro a jeho cílem je vyčistit ovzduší pro příští generace. O den později e, navrhujeme balíček mobility, který nutí prázdné nákladáky jezdit po Evropě. Druhý fakt. Jsme uprostřed krize COVID-19, v němž se dopravní sektor ukazuje jako naprosto zásadní pro nás a naše rodiny. A přitom přijetím balíčku mobility eh, vytvoříme situaci, kdy eh, ten balíček nebude moci být implementován za těchto okolností. A v neposlední řadě Domnívám se, že zpravodajům se nepovedlo dosáhnout vyvážené dohody. A vyzývám kolegy, aby podávali pozměňovací návrhy a aby tento balíček pozměnili. Děkuji vám. Děkuji, pane Navokov, že se zajímáte o zelený díl. Já ale doufám, že všechno opatření, Eh, ve všech opatřeních pro klima budeme na stejné straně. Děkuji vám. Pan Danielson. Vy jste tady? Prosím. Prosím, zmačkněte tlačítko. Neslyšíme vás. Ano, ah, votre micro. Mikrofon, prosím, vás neslyšíme. Problém de connexion, continue. Madame Katenen. Problém se spojením paní Katenen. Allez, hop. Bonjour, Hello. madame. Hearing us? Bonjour. yes, thank you, Chair. Um, and Děkuji, paní předsedkyně, děkuji zpravodajům a stínovým zpravodajům za tvrdou práci na těchto náročných dokumentech. Já naprosto podporuji vaši linii. Myslím si, že bychom měli schválit tento balíček a nepodávat žádné pozměňovací návrhy. Uvědomuji si, že výsledek není dokonalý ale už celá léta čekáme na harmonizovanější a bezpečnější a jasnější pravidla pro eh, silniční dopravu v Evropské unii. A ten balíček mobility jako celek eh, to konečně přinese. Eh, je potřeba ukončit tu změť pravidel v jednotlivých státech. Pane Danielson, jste s námi už mezi...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 to už je dlouho, co jsme se neviděli. Jak se máte? Dobře, dobře. Um, máte slovo na dvě minuty? Příš, Děkuji vám. Příště ne- neříkejte, paní Velana, aby odpovídala na všechny otázky poslanců. Ehm, teď jsme, eh, mluvíme o balíčku mobility, tři nařízení. Eh, mnoho mých kolegů řeklo, že eh, jsou sociální problémy. A já řeknu, že se to vyřešilo. Teď je, jsou tady jiné problémy ve vnitřním trhu, než, a to je svoboda poskytování služeb. Mm, pokud tato nařízení projde, tak parlament asi nebude spochybňovat soud, co se týče tohoto nařízení. Dále hodnocení dopadů, to bude jistě pozitivní. Efekt tohoto nařízení, že implementace bude za 18 měsíců. Hmm, bude, že firmy budou mít povinnost přijmout opatření. Já myslím, že dopravní sektor hodně utrpí můj požadavek v tuto chvíli na vás, paní předsedkyně, sekretariát a také na všech, veškerý personál, aby jste respektovali jednací řád, nikoli jako to bylo minule a nechali poslance hlasovat o všech pozměňovacích návrzích. Doufám, že jich nebude tolik, ale nechat e, konečné rozhodování na, na hlasování. Děkuji, pane Marinesku. E, mě znáte, tak já mám ráda parlamentní diskuse ve svém výboru, jako obvykle budou pozměňovací návrhy, pokud můžete vyhnout e, tři tisícům na pozměňovacích návrhů jako minule, tak já budu jedně ráda předám tedy tu zprávu, ale chápu, ano. Pane Merinesku, bude možné dávat pozměňovací návrhy. Paní Kutuže, prosím. Hello. Oh, vous entendez bien. Slyšíte mě? Děkuji. Tak nejprve děkuji paní předsedkyně za tuto diskuzi a děkuji za dosavadní odvedenou práci. Pokud jde o balíček mobility, tak já v něm vidím pokus modernizovat a vylepšit dopravní sektor. Zejména vítám opatření, která mají zlepšit sociální podmínky řidičů. Překvapuje mě ale, že Evropský parlament a Evropská unie, která má usilovat o územní soudržnost, zavádí ustanovení, které zapomínají na ostrovy cooling off období a návrat do domovského státu e, jsou, to jsou problémy pro ostrovní státy a zvýší to náklady spotřebitelů a splňování e, těchto podmínek pro země jako Malta e, znamená nakládat nákladáky na trajekty a převážet je lodí, což znamená další provozní náklady a to sníží už tak vozový park a e, zvýší to cenu zboží na Maltě, zboží, které spotřebitelé potřebují. Evropská unie často podporuje periferní oblasti a jejich obyvatelstvo, takže zaveďme nutné změny. Respektujme environmentální ambice, které jsme si agresivity vytyčili a postarejme se o to, aby naše rozhodnutí nepřineslo zbytečné potíže spotřebitelům a jejich rodinám kdekoliv v Evropě. Děkuji vám. Děkuji. Pan Pablo Arias, jste tam? Prosím, máte slovo. Sí, prezidenta? Ano, paní předsedkyně, slyšíte mě? Děkuji. Už tři roky eh, pracujeme a teď máme konečně dohodu na stole a mě eh, překvapuje, že se teď hovoří o nějakých revizích a změnách, protože snad máme kompromis všech institucí. Eh, samozřejmě nejsme spokojení s dosaženou dohodou, ale pracujeme na ní tři roky a všichni jsme zastávali nějakou úvodní pozici a nakonec jsme dospěli ke konsenzu. A 7. 7. dubna dospěla rada ke společné pozici a tento balíček znamená harmonizaci pravidel dopravního sektoru a zlepšení bezpečnosti všech aktérů. A proto je potřeba apelovat na zdravý rozum a odpovědnost všech poslanců a je potřeba, abychom tento důležitý balíček co nejdříve eh, schválili. Takže já apeluji na to, abychom hlasovali pro a abychom nedávali žádné pozměňovací návrhy, pokud je to možné. Monsieur Lundgren, vous êtes là? Pane Lundgren, jste tam? Prosím, máte slovo. Hello, you hear me? Slyšíte mě? Slyšíme vás výborně. Hovořte prosím, a vy nás slyšíte? Slyšíte mě? Říká pan Lundgren. On vous entend, monsieur Peter Lundgren. My vás slyšíme, pane Lundgrene. Yeah, I don't know, I don't know if you, if you hear me. Já nevím, jestli mě slyšíte. Teď slyším sám sebe, dobře. Tak já prostě začnu. Já jsem vyslechl všechny argumenty pro zelený díl a myslím si, že jsou zkrátka směšné prostě směšné. Samozřejmě, že nákladáky eh, by se neměly vracet domů prázdné. Eh, jestliže je to problém, eh, tak by si firmy měly najít náklad na cestu zpátky. Pamatujte na to, že pravidla kabotáže nikdy nebyly ničím jiným než dočasným řešením. Nikdy nebylo v plánu, abychom eh, tak dávali možnost eh, trvalé působícím nákladňákům z jiných členských států rok co rok. Tohle je zkrátka směšné. A pokud jde o eh, životní prostředí, tak je skvělé, když eh, nákladáky se vracejí domů. S tím jsou problémy ještě s, s bezpečností silničního provozu. Eh, já bych chtěl poděkovat panu Ismailu Ertugovi, eh, který dva a půl roku pracoval na nových pravidlech kabotáže a jsem velice rád za práci, kterou odvedl a já ji podpořím. Teď máme možnost hovořit hlasem řidičů, takže udělejme to a vytvořme nová a lepší pravidla pro všechny řidiče v Evropě. Děkuji vám. Děkuji, pane Lundgrene. Zůstaňte s námi. Zůstaňte s námi, pane Lundgren. Paní Arno, Vážení kolegové, řidiči pracují v krizi za obtížných podmínek, my je potřebujeme. I před krizí balíček mobility byl proti principu konkurenceschopnosti. Teď s krizí je naprosto nevhodný, neodpovídá potřebám trhu. Povede k bankrotu malých firm, zvýší náklady na dopravu, zvýší emise CO2, zhorší nerovnost. Aplikace balíčku mobility podkope eh, strategii oživení. Vnitřní trh eh, z vnitřního trhu vlastně vyloučíme spoustu firm a eh, pracovníků. Tento parlament nemá jenom orazítkovávat legislativu. My můžeme zmrazit ten balíček a zvážit to znova v eh, tváří tvář v nové ekonomické realitě. Děkuji, paní eh, Šaby. Slyšíte mě? A. Eh. Vy sportujete, to je hezké. Týden já se budu vyjadřovat k druhému textu. To se říká, eh, bude týkat doby řízení, doby odpočinku. Myslím, že krize eh, koronaviru eh, mm, zdůrazňuje prekárno, prekérnost situace řidičů. Čelí nemožnosti si odpočinout Mm, na začátku krize, když vlády musely rozhodnout o e, izolaci, o karanténě e, a zavřeli tedy servisní stanice na dálnicích a nechali e, řidiče prostě o svému osudu. A už předtím byly jejich podmínky velmi obtížné a teď je to ještě důležitější, abychom začali jednat, abychom regulovali pracovní podmínky a balíček mobility musí být přijmout co nejdříve. Ten je samozřejmě zdaleka není dokonalý. Eh, tady hm, určitá rigidita ze strany rady vzhledem k referenčnímu období. Eh, text, hm, především eh, co týče doby odpočinku, tak tam bylo dosáženo značného pokroku ke zlepšení situace řidičů, zákaz spaní v kabinách, inteligentní tachografy, začlenění lehkých vozidel. Myslím, že teď je na čase se zhostit odpovědnosti a začít jednat, aby tento balíček vstoupil co nejrychleji platnost a zavedl jasná pravidla pro ochranu e, zdraví a bezpečnosti řidičů. Děkuji, paní Šaby. Uh, on continue avec... Můžeme pokračovat. Ilan Kuščík. Je si j'ai écorché le mot. Kiekuk. Kiekuk. Kiuk. Ça va... Eh,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 Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, už tři roky trvám na tom, že balíček mobility je nesmysl. Je to nesmysl, protože je proti principům Evropské unie. Diskriminuje podnikatele a pracovníky ze střední a východní Evropy a to je zkrátka fakt. A co je ještě víc šokující, to je to, že Rada se snaží tento balíček vnutit členským státům přes jejich mnohé protesty. Tohle je fraška. Je fraška diskutovat o balíčku, který eh, zabrání hladkému fungování dopravy v době krize. Koronavirová krize ukazuje, že balíček mobility je mrtvý. Umíte si představit, eh, že bychom teď vraceli řidiče a nákladáky domů? Eh, ne, neumíte, protože silniční doprava v Evropě je závislá na pracovnicích z východu a ti pracují právě teď a zachraňují tím životy. Když se podíváte na SPZky, tak jsou to polští, bulharští a e, maďarští řidiči, kteří e, do, dovážejí léčiva a roušky do nemocnic a e, jídlo do supermarketů. Jsou to naši řidiči, kteří drží nad vodou váš dodavatelský řetězec. Pak mi přijde zajímavé a legrační, jak někteří z vás musí lhát svým voličům. Na jedné straně jim slibujete ambiciozní cíle v zeleném dílu, ale potom hlasujete proto, aby statisíce prázdných kamionů museli jezdit po kontinentu sem tam. Já bych navrhl eh, nám všem, abychom okamžitě smazali všechny kontroverzní části z balíčku mobility prostřednictvím pozměňovacích návrhů, protože pokud se tak nestane, tak zničíte jeden z nejcitlivějších pilířů Evropské unie, jednotný trh. A budete muset lhát svým voličům. A budete se stydět. Děkuji. Děkujeme. Zkusíme znovu pana Danielsna appuyez sur le bouton. Mettez votre micro et c'est à vous. Voilà. Yes. Parfait. Uh, tak snad už mě konečně slyšíte. Já děkuji za slovo a pokusím se být co nejstručnější. Nejprve děkuji zpravodajům, stínovým zpravodajům a všem ostatním, kdo se podíleli na této práci. Je mi jasné, že potřebujeme nové eh, směřování pro evropský silniční sektor. Eh, už mnoho let eh, dochází k nekalé hospodářské soutěži, což nelze akceptovat. Vím, že vyjednávání nebylo jednoduché a ta dosažená dohoda je, myslím si, úctyhodný výkon a vím, že eh, ne všichni jsou spokojení, jak vidíme z dnešní debaty, ale pozice mé frakce je, že budeme hlasovat pro dohodu a podpoříme doporučení zpravodajů. Děkuji. Zkusíme ještě jednou pana Kjučuka. The right name is ah, Kjučuk. Ah, Kjučuk. Kjučuk. Kjučuk. Kjučuk se to čte. A doufám, že už mě slyšíte tak eh, já bych chtěl vyjádřit obavy z legislativního návrhu eh, balíčku mobility a z jeho eh, uplatňování v době po koroně. Za současné situace, kdy panuje tolik nejistoty, není pravá chvíle na to, abychom se drželi zavedené cesty business as usual. Karimo a ostatní kolegové, jak víte, tak už před krizí ta ustanovení přidaná k původnímu návrhu budila obavy z toho, jaký bude jejich dopad na silniční sektor a na spotřebitele a na evropskou ekonomiku obecně. A teď v současné situaci je těch obav ještě více. Koronavirus je obrovskou zátěží na dopravní sektor, včetně silniční dopravy. Takže abych to schrnul, tohle je návrh, který byl vytvořen za úplně jiných okolností, než jaké máme dnes. Je to návrh, pro který ještě neexistuje posouzení dopadu komise, ale existuje studie KPMG, podle které eh, to povede ke zvýšení množství skleníkových plynů a k zácpám na dopravních přechodech a já bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych naposledy apeloval na to, abychom si rozmysleli přijetí tohoto balíčku a abychom trvali na pořádném posouzení dopadu a abychom zvažovali spíše opatření uspůsobené současné realitě, kde potřebujeme fungující dopravní sektor v Evropě. Děkuji. Pan, děkujeme, paní Rotmaker, jste tady? Allez, appuyez sur le bouton. Non. Alors, on va passer la parole. Sophie Peltier. Prosím, tlačítko. Merci Karima et merci à tous les rapporteurs. Děkuji Karima, děkuji všem zpravodajům, ano, já s, e, mysl, to beru na vědomí, lituji toho, že komise snížila ambice e, parlamentu, co týče že souhlasíme, že omezení e, operace kamiony, aby zůstávaly v země řízení, ale mohli jsme být ambicioznější, škoda, se týče práv pracujících, ta směrnice eh, vysílání pracovníků se tady na to neaplikuje. Eh, vzhledem k eh, konkurenci sociální, myslím, že musíme mít unii, kde budou stejná práva, stejné platy a je čas změnit paradigma, radikálně změnit naši vizi dopravy zboží. boží že komise si přeje v roce 2020 ehm, využít eh, této příležitosti a plánovat nový typ intermodality založené na železnici, zelené, sociálně ekologicky. Děkuji Sophie, Sophie Peltier za tato motivovaná slova a paní Rutmaker. Máte slovo? Děkuji, že jste mi dala slovo jako nové člence výboru Trank. Mám hodně námitek balíčku mobility, eh, s kterým souhlasím. Slyším jenom ty, kteří Mm, tedy nechtějí žádné pozměňovací návrhy, že tvrdě pracovali na těch návrzích, na balíčku mobility. E, to by neměl být nikdy argument e, pro to, aby umožnili e, špatná pravidla. Jedno téma, to je zákaz spaní v kabinách tento balíček měl před několika lety navržen, teď máme koronakrizi, je nebezpečné pro řidiče opouštět kabiny něk- na některých místech. Já bych chtěla, abychom navrhli novou legislativu, co se týče zařízení v kabinách kamionů pokud ta kabina může být i jako drob, malý mobilní domov se, se sprchou a postelí, ledničkou, pak by bylo možné, aby ředitel, eh, řidič zůstal v kabině, kde bude v bezpečí. Bude to menší byrokracie okolo toho. Děkuji, děkuji vám. Takže máme tady zástupce komise, paní Werner. Děkuji, že jste s námi a že nám můžete říci něco k postoji Evropské komise k těmto třem velkým tématům. Máte slovo. Děkuji moc krát. Já to vezmu poměrně stručně. Tlumočníci se omlouvají, ale není k dispozici video. Happened since and it's maybe a good opportunity to have a reminder. Tohle je možná eh, dobrá příležitost eh, připomenout si, eh, jak to vlastně je. Tohle je text dohodnutý mezi parlamentem a radou a jde o zavedení jasnějších ustanovení, které mají nastavit lepší sociální podmínky a férovější hospodářskou soutěž a více právní jistoty v sektoru silniční dopravy. Nové ustanovení je potom eh, solidním základem pro budoucí vymáhání těchto pravidel. Eh, v zájmu kompromisu, protože ani my se nedomníváme, že tento text je dokonalý, eh, komise akceptuje přijaté pozice rady a parlamentu. A doufáme, že parlament bude schopen přijmout finální text. Domníváme se, že přijetí e, těchto návrhů bude ku prospěchu silničnímu sektoru. Nicméně komise e, má také výhrady, zejména v souvislosti se zeleným dílem, a to u dvou konkrétních opatření. A tato dvě specifická opatření jsou navracení vozidel do členského státu původu jednou za 8 týdnů a e, omezení uvalená na kombinované přepravy. My teď budeme hodnotit eh, klimatický, tržní a environmentální dopad těchto dvou opatření, ale celkově eh, vidíme značné eh, sociální zlepšení v tomto textu. Chtěla bych také využít této příležitosti k tomu, abych vám řekla, že v posledních týdnech jsem hodně pracovala na těch zelených koridorech a tím pádem vím, že eh, dopravní sektor poskytuje naprosto ojedinělou službu společnosti za těchto okolností způsobených COVID-19. A firmy a zejména řidiči si skutečně eh, zaslouží naši poklonu a potlesk. A proto nikdy nesmíme zapomínat, že jde o lidské bytosti, eh, které žijí a pracují pro naši společnost a to za velice těžkých podmínek. Děkuji vám. Ehm, jsou to, musíme připomenout, jsou to zaměstnanci. Nesmíme je považovat za zaměstnance druhé kategorie, musíme bojovat i za ně, za dobré pracovní podmínky pro ně. To je smysl tohoto balíčku. Vy jste řekla, že byli hm, jaksi v čele boje proti hm, viru a hm, skutečně eh, jim děkujeme a pokusme se, musíme se zajistit, aby jejich podmínky v tomto obtížném období byly co nejzdravější. Teď dám slovo rychle zpravodajce na tři minuty paní Konečná. Eh, asi dnes už naposledy. Eh, začnu tím, že ještě jednou chci poděkovat a jsem moc ráda, že jsem teď viděla své šedou zpravodaje, ale i ostatní kolegy zpravodaje, se kterými jsme se viděli především eh, spoustu nocí eh, na konci loňského roku a jsem moc ráda, že tedy jsou všichni v pořádku. Já eh, začnu tím, kde skončila vlastně komise i vy, paní předsedkyně. Myslím, že právě v krizových dobách se ukazuje, že lidi musíme chránit a zaměstnance, řidiče bychom měli chránit o to více. Já čistým svědomím můžu říct, že to bylo to, o co nám v celém silničním balíčku šlo především. O sociální ochranu, o sociální a pracovní práva řidičů. A jsem přesvědčena o tom, že jsme vyjednali nejlepší možnou pozici, jakou jsme vyjednat mohli. Eh, v silničním balíčku prošla celá řada návrhů, pozměňujících návrhů, eh, které byly z naší strany parlamentu eh, navrženy Eh, přišly od kolegů, spoluzpravodajů, od jednotlivých politických skupin a eh, myslím si, že eh, řada z nich, když projde, tak samozřejmě se dále bude muset pokračovat ve vyjednávání, ale o kdyby došlo k odložení toho celého procesu, tak tím vůbec nic nezískáme. Proto mi dovolte na vás apelovat, aby jsme eh, opravdu podpořili eh, ten balíček tak, jak byl vyjednán, podpořili ho bez pozměňujících návrhů, protože jinak bychom se v podstatě dostali zpátky na začátek. Podpořili ho v těchto kritických dnech, protože možná i tím, že ho podpoříme, můžeme našim řidičům ukázat, že to není o eh, řečech, o něčem abstraktním, ale jsou to ty konkrétní činy, které jsme pro ně schopni udělat tak, aby jejich pracovní podmínky odpovídaly pracovním podmínkám v 21. století, aby jejich zaměstnavatelé je nebrali jako rukojmí, nenutili je k práci, k přetahování doby, nenutili je k tomu neodpočívat, aby prostě se ten trh narovnal. Já jsem přesvědčená, že to v tom balíčku máme a pevně věřím, že ho za pár měsíců přijmeme podobě, tak jak byl vyjednán a budeme se moc posunout dál eh, s tím, že jsme udělali něco zcela konkrétního, zcela konkrétního a pozitivního pro lidi, kterým dnes tleskáme a děkujeme, ale kteří si zaslouží víc, než jen tleskat a děkovat. Zaslouží si to, aby eh, měli jistotu a věděli, že v legislativě Evropské unie mají jasná pravidla, jak, jakým způsobem ochránit jejich sociální a pracovní práva a jasná pravidla, jakým způsobem zničit to, co se občas v kamionovém a dopravním sektoru děje. To znamená to, aby tady existovaly různé umělé schránky, aby je nutili jejich zaměstnavatele k práci mimo vytyčené hodiny, aby nedostávali Eh, dostatečnou mzdu. Takže já jsem přesvědčená o tom, že tohle zvládneme a ráda bych vás povzbudila k tomu, abychom to dokázali společně. Může to být hezká teča za tím potleskem a poděkováním, o kterém jsme dnes všichni mluvili. Merci beaucoup, Madame Koneš. Paní Virkunen, jste tady? Allez, la parole est à vous, Madame yes. Virkunen. Prosím, máte slovo, paní Virkunen. Ano, já jsem tady, děkuji vám, paní předsedkyně, a chtěla bych poděkovat všem kolegům za projevy a příspěvky a za podporu pro uh, balíček mobility a děkuji také za kritické komentáře. Všichni víme, že tohle bylo velice dlouhé a náročné vyjednávání A myslím si, že kompromis, kterého jsme dosáhli po těch letech vyjednávání, je zlepšením pro bezpečnost na silnicích a pro práva řidičů. A zároveň se jim zavádí flexibilita pro firmy působící v mezinárodní přepravě. A tuto flexibilitu potřebujeme. Chtěla bych poděkovat eh, paní z komise za to, že zdůraznila, jak zásadní roli hrají eh, řidiči v naší společnosti a v naší ekonomice. Myslím si, že teď žijeme ve velice náročné době a ta doba je náročná pro celý tento sektor a je potřeba, abychom věnovali pozornost pracovním podmínkám řidičů. Takže doporučuji parlamentu, aby eh, schválil eh, doporučení v prvním čtení a to bez jakýchkoliv pozměňovacích návrhů. Děkuji, paní Virkenen. Děkuji a poslední pan Ertug. Máte slovo. Allez-y, allez-y, monsieur Ertug. Appuyez sur le bouton. Vous m'entendez, monsieur Ertug? Pane Ertugu, slyšíte mě? Tak ještě jednou eh, moc krát vám děkuji, kolegové, za eh, neocenitelné postřehy. Máte pravdu, je to kompromis. Já bych řekl, že je to evropský kompromis. Od začátku to bylo těžké, ale to, co máme teď na stole, výsledek eh, všech těch tří dokumentů, to je pro nás uspokojivé. S tím můžeme žít a posune nás to směrem k rovným podmínkám v tomto sektoru. Usnadníme tím život řidičům, kteří, abychom byli mezi sebou upřímní, eh, skutečně tráví eh, na silnicích týdny a měsíce. Myslím, že koronavirová krize nám ukázala zcela jasně, že tyto firmy a tyto řidiči jsou naprosto zásadní pro Evropskou unii a myslím si, že naší povinností je podpořit a podpořit jejich životní podmínky a zároveň podpořit všechny seriózní firmy v Evropské unii a jsem si jistý, že prostřednictvím balíčku mobility se nám to podaří. Není to stoprocentní, nicméně eh, je to 200% toho, co bylo dosažitelné. Děkuji. Děkuji moc krát. Děkuji. K tomuto balíčku máme kalendář. Pokud máte pozměňovací návrhy, tak lhuta je stanovena na 20, eh, 12. května poledne. Eh, v ten proces tuto chvíli, eh, že by se hlasovalo ve výboru pro dopravu 8. června a v červenci na plénu. Teď ukončíme výměnu názoru s zprávou pana Veli. Co jsem zapomněla, ne, ne. Eh, k to bod, který je nutný, protože se jedná o dokomručení v druhém čtení eh, Evropské informace dopravě zboží. Já dám vám dám slovo a pak dalším na dvě minuty, pak komisi. Takže, pane zpravodaji, máte slovo na tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Tohle je velice skromný dokument oproti tomu předchozímu. a eh, nevyvolal žádnou velkou pozornost, ale myslím si, že je to tak dobře, protože cílem tohoto návrhu je zatlačit dopravní sektor směrem do digitální budoucnosti. Týká se to všech aktérů, nejenom firem, ale také eh, orgánů veřejné zprávy, které by měly být připraveny na zvládání nového způsobu práce eh, s, doprav, s dopravci. Toto nařízení má za cíl vytvořit interoperabilní eh, evropský systém, což by minimalizovalo náklady společností, ale i příslušných orgánů. Zlepšilo by se vymáhání a vysledovatelnost nákladů, což je bezpečnostní otázka. A podařilo se nám vyjasnit rozsah působnosti tohoto nařízení, protože okolo toho panovaly určité nejistoty během vyjednávání. A v současné době mají firmy možnost volby, zda eh, se digitalizují nebo ne. Nicméně orgány veřejné zprávy budou mít povinnost být připraveny na práci v digitálním prostředí, eh, tedy na, na spolupráci s eh, přepravci, s ekonomickými subjekty. Právě tak komise bude mít povinnost se připravit a vytvořit nový systém, což si samozřejmě eh, bude žádat určitý čas. Ale po roce 2025, kdy bude vše hotové, budou firmy mít příležitost se digitalizovat, pokud budou chtít. A konečně eh, až skončí tato úvodní pilotní fáze a skončí-li úspěšně, bude zavedena povinnost pro všechny, aby se digitalizovali, tedy nejenom orgány veřejné zprávy, ale i firmy budou mít povinnost využívat tento nový systém. Vyjednávání eh, byla pořádku, děkuji stínovým zpravodajům za jejich podporu a děkuji také komisi, která byla velice otevřená všem návrhům a děkuji finskému předsednictví, které zaujímalo velice proaktivní přístup. Takže v krátkosti prosím vás všechny, abyste hlasovali pro tuto zprávu. Děkuji vám. Děkuji a nyní uh, budeme pokračovat s vaším spoluprovodi, pane Danielson. Děkuji vám. Eh, náš stínový zpravodaj Kristian Terhes se nemůže dnes připojit, takže já budu hovořit jménem naší frakce. A chtěl bych poděkovat eh, panu zpravodaji a ostatním stínovým zpravodajům za jejich práci která sice není tak politicky kontroverzní, ale přesto důležitá. A chtěl bych jasně prohlásit, že SD plně podporuje dosaženou dohodu a budeme hlasovat pro návrh. Děkuji vám. Děkuji, paní Bilbao. Máte slovo. Dobré odpoledne ještě jednou všem. Nejprve eh, bych chtěla eh, poděkovat panu Delimu za odvedenou práci je jasné, že budoucnost bude digitálnější a zelenější a je tím pádem potřeba eh, se věnovat digitalizaci, eh, ale v této, v době této krize všichni Evropané pracují na dálku přes teleworking a 90 eh, přeprav zboží je dokumentováno zatím na papíře. Je to mnohem nákladnější a mnohem neefektivnější, je s tím spojená vyšší administrativní zátěž. S ohledu na životního prostředí je to diskutabilní a málo transparentní. A proč to tak je? Protože systémy nejsou interoperabilní, protože dokumenty nejsou eh, harmonizované. A to právě řeší tato zpráva. Je to impuls pro digitalizaci, jak už říkal pan Deli, eh, bude garant garantováno, aby eh, podniky eh, mohly usilovat o digitalizaci a aby měly možnost veřejným orgánům zasílat všechny dokumenty eh, digitálně. Ale samozřejmě nebudou mít povinnost se digitalizovat ti operátoři, kteří nebudou chtít. A je na komisi, aby zhodnotila, zda to má být tedy povinné, ale myslím si, že je potřeba začít povinností u veřejných orgánů a tím vyvíjet tlak na digitalizaci v tomto sektoru, čímž se zlepší průběh jednotlivých fází. Souhlasíme se vším, co je v této zprávě. Nám by se líbilo, kdyby bývala šla ještě o trochu dál, ale jsme si jistí, že v realitě, která je díky COVID-19 trochu dramatická, dojde k pokroku v této oblasti. Děkuji, paní Bilbao. No, pan Kampomenozi. Tak já nechci opakovat, co už říkali kolegové přede mnou. Tahle, dohoda, nebo tahle zpráva má za cíl snížit byrokracii a náklady malým a středním podnikům a podporovat digitalizaci a inovaci a přitom je ta zpráva flexibilní a nezavádí žádné povinnosti pro podniky. Takže my jsme pro, já osobně jsem pro dosažený výsledek a tohle je krásný příklad spolupráce. Není důvod být proti. Děkuji, paní Tilimec. Slyš... Paní Tilimec, slyšíte mě? Já vás slyším velmi dobře. Děkuji. Já budu pokračovat anglicky za zelené jménem Katrin Rolex z Velké Británie. My chceme poděkovat panu Deli a dalším stínovým zpravodajům za velice dobrou práci. E, myslím, že to je dobrý kompromis s radou a momentem eh, Je pozitivní, že komise mm, bude posuzovat, zda by se tam mohly eh, členit další relevantní informace v dopravě, například týkající se řidičů nebo vozidel. Také vítáme to, že text usiluje o úplnou digitalizaci systému a mm, používání elektronických prostředků by měla být cesta do budoucna. Komise bude muset posoudit iniciativy, eh, by, bylo, by to bylo povinné pro ekonomické subjekty používat elektronické prostředky pro poskytování relevantních informací orgánům. Také Ehm, jsme rádi, že zřizování systému bude takové, aby fungoval co nejdřív s ohledem na potřebnou dobu, aby komise mohla přijmout nutné ehm, opatření, delegované akty. Na závěr souhlasím se zpravodajem, budeme hlasovat pro provizorní dohodu dosaženou v trialogu bez pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji, paní Tilimec. Teď pan Zlotovský. Děkuji. Ehm, já chci poděkovat panu Delimu za eh, velice kvalitní práci. Je to příklad mm, věci, kde se všichni shodneme. A mm, jasné, že to mm, usnadní život řidičů i operátorů, i úřadů, které to mají kontrolovat. Takže děkujeme za tuto zprávu a můžeme to podpořit. Děkuji. Paní Kuntura, máte slovo. Děkuji vám. Také já chci poděkovat panu Delimu jménem mé frakce GUE za jeho práci a mohu říci, že jsem velice ráda ehm, za ty tři kola jednání. Um, výsledek ehm, toho bal- této informací o eh, digitálních ehm, Myslím, že teď když jsme všichni doma, tak vidíme, jak ty elektronické informace mají význam, jak důležité to je pro logistické řetězce, aby fungovaly, aby byly bezpečné. Nemáme žádné pozměňovací návrhy, můžeme, eh, můžete počítat s mojí podporou vaší eh, návrhu. Děkuji. Děkujeme. Paní Šante, jste tam? Zmačněte prosím tlačítko spí. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ve svém návrhu Evropská komise požaduje zjednodušené, bezpečné, spolehlivé elektronické informace mezi podniky, klienty a úřady. Vzhledem k tomu, že Eh, papírový systém má spožnění. Eh, této věci eh, se ptáme na mm, spolehlivost a bezpečnost toho systému, především co se týče citlivých dat, jako je hodnota převáženého zboží, lokalitu eh, řidičů. To může znamenat riziko pro řidiče i dopravce. Bezpečnost řidičů. to by mělo být naši priorita, eh, to by mělo být integrováno v této reformě. Děkuji. Děkuji. Eliza, paní Elizabeth Werner za komisi, prosím, máte slovo. Děkuji, beaucoup, madame la présidente. In the commission's view, Děkuji, paní předsedkyně. Z pohledu komise elektronický systém přepravních informací umožní přepravcům upustit od papírové dokumentace a využívat elektronických informačních nástrojů při výměně údajů s orgány. Standardy stanovené tímto nařízením, například datový model, umožní také výměnu informací mezi podniky. A mnozí experti eh, se shodují na tom, že to umožní revoluci v tom, jakým způsobem se v sektoru vyměňují informace a že půjde o zásadní skok vpřed, eh, pokud jde o transformaci, o digitální transformaci. Souhlasím s poslanci, kteří říkají, že eh, COVID-19 je eh, obrovský krok vpřed, pokud jde o digitální výměny a v podstatě se stalo nutností eh, vyhýbat se kolování papírů z jedněch rukou do druhých. Ten text, jak byl tedy přijat a jak leží před vámi, je výsledkem politických vyjednávání ale také je projevem původního záměru obsaženého v našem návrhu. Je to velice dobrý text, který povede ke zjednodušení, ke snížení administrativní zátěže, ke snížení nákladů a ke zinteligentnění dopravy. Takže děkuji moc krát zpravodajům, který eh, vyvažuje jednotlivé zájmy. Pro nás je prioritou, aby se nařízení uplatňovalo co nejdříve. Jakékoliv změny by samozřejmě protáhly proceduru přijímání, což není v zájmu komise. Proto doporučujeme, abyste rychle dokument přijali a my budeme potom bez, oklad, bez odkladu pracovat na nutných prováděcích aktech a delegovaných aktech. Andeli, na závěr máte slovo. Děkuji, já k tomu nemám co dodat, jenom ještě všem poděkuji a těším se na hlasování. Děkuji. Děkuji Děkuji, pan Deli, jenom bych vám připomněla, že eh, lhůta pro pozměňovací návrh je 12. května do poledne. Mm, hlasování ve výboru, to by mělo být začátkem června obvykle, samozřejmě plénum v červenci. Ehm, kolegové, já vím, že tyto podmínky jsou zvláštní. Snažíme se co nejvíce ehm, udržet naši misi, dělat zákony a já skutečně děkuji za vaši přítomnost, za vaše Eh, práci, také obzvlášť si poděkovat technickým službám parlamentu. Bez vás by kontinuita našich práce nebyla možná. Velice děkuji tlumočníkům, že jsou stále s námi, eh, dávají, eh, že nám dávají více času a mám vás rádi. Také na závěr chci poděkovat sekretariátu, protože často to je velmi obtížné v těchto podmínkách. Děkuji všem asistentům. kteří pracují velmi tvrdě v, těchto, v této době. Všem děkuji a mm, když, eh, tedy pokud je naše příští schůze stanovena, tak má být 11. května ve 14 hodin. Takže prosím, zůstaňte v karanténě, pokud jste a snažte se myslet na sebe a na své blízké. Uvidíme se brzy. Končím schůzi.